Ráda bych řekla pár věcí eh, ohledně toho, jak povedu eh, tuto dobu otázek na komisi, protože máme obrovské spoždění a byla bych vám vděčná, kdybyste všichni eh, poslouchali, pokud mohu požádat tedy i komisaře laskavě Dodatečné otázky, doplňkové otázky budou umožněny jen autorům dotazů, protože nemáme dost času na to, abychom přijali další dotazy, jinak bychom nedokázali probrat dostatek těchto otázek. A chci požádat komisaře, kteří budou eh, odpovídat nebo případně mít ten úvodní projev, prosím, nečtěj, nečtěte nám eh, dlouhé eh, elaboráty. Chceme informativní odpověď na naše otázky, abychom mohli vést dialog na základě těch otázek a odpovědí. Mr. Lightfried. Pan Lightfried. Děkuji, paní předsedkyně. Musím přiznat, že vaše argumenty chápu v souvislosti s časovým skluzem, ale chtěl bych vás požádat, abyste zohlednila jednu věc. Ti, kdo se zde nyní chtějí zeptat, nemohou principiálně za to, že už je tak pozdě. A já mám zvláštní problém s tím, že já mám dotaz, který je zde v bodě 2. Já jsem položil stejnou otázku radě a dotazování rady bylo vypuštěno bez náhrady, takže je to poněkud nemilé a já bych vás chtěl požádat, abyste své, svůj postup možná přehodnotila v tomto jednom bodě. Děkuji. I have no alternative in the circuit. Zaznamenala jsem si to a pokud to bude možné a okolnosti nám to umožní, eh, učiníme tak. Omlouvám se všem, kdo chtějí položit otázky, ale jediný způsob, jak projít to možná největší počet eh, dotazů je, aby zde byla dána možnost těm, kdo předložili tyto dotazy. Je, je zapotřebí, abychom eh, pozměnili způsob, jak eh, klademe otázky a očekáváme odpovědi v této eh, části plenárního zasedání na základě toho, co od nás žádá také Lisabonská smlouva. Ale nyní pokročme k samotným dotazům. Je to paní Blinkevičute a její dotaz na rámcovou směrnici eh, o minimálním příjmu v EU a předávám slovo panu komisaři. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, vážné poslankyně a poslanci. Eh, říká se, že společnosti budou souzeny podle toho, jak se chovají těm nejslabším. Pokud se vám nedaří poskytovat pomoc těm nejslabším a jsou navíc ještě více vytlačováni, Eh, je to špatné, musíme umožňovat jejich eh, lepší přístup na trh. Automatické stabilizátory jako minimální mzda mohou být eh, užitečné k tomu, aby se chránili ti nejslabší před účinky krize tím, že budou poskytovat také si záchranné síně doporučení komise ohledně aktivní inkluze lidí vyčleněných z pracovního trhu a závěry EPSCO ze 17. prosince 2008 o společném Eh, principu aktivní inkluze v boji proti chudobě eh, ukazují na to, jak je důležité mít patřičné zdroje a také kvalitní eh, služby a inkluzivní trh práce. Uznáváme práva občanů na dostatečné zdroje, na to, aby jejich život mohl být veden na základě principů lidské důstojnosti a boje proti vylučování ze společnosti. Doporučení se ukázalo být krokem správným směrem, zejména v ekonomické krizi je zapotřebí ale vykonat více, abychom plně implementovali aktivní inkluzi eh, slabých eh, osob. A nyní, eh, co se týče boje proti sociálnímu vyloučení, co se týče implementace v roce 2011, je to společných principů pro aktivní inkluzi. Zaměřujeme se kromě jiného na efektivitu eh, schémat minimálních eh, mest. Je zapotřebí hodnotit celý tento systém tak, abychom mohli dosáhnout skutečně aktivní inkluze. Děkuji, pane komisaři, paní Blinkeviču, má slovo. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši odpověď. Přesto nebyla moje otázka zodpovězena úplně. Já jsem se ptala na to, zdali Evropská unie hodlá schválit směrnici, která by zaručila minimální příjem. Jinak nebudeme schopni bojovat proti chudobě. V minulém roce, který byl zasvěcen boji proti chudobě, chudoba vzrostla. A druhá otázka, co si myslíte o starších občanech, kteří trpí chudobou? Navrhnete minimální eh, minimální výši důchodu. Já se domnívám, že komisa, komise také, promiňte pane komisaře, já vás žádám o to, abyste přestal, máme problém s tlumočením na anglickém kanále je jiný jazyk. Můžete zkusit za, začít ještě jednou? Já začnu ještě jednou znovu. Komise byla pro minimální příjem, ale spadá to do pravomoci členských států a princip subsidiarity zde funguje velice silně v krizovém období musíme věnovat pozornost zranitelným občanům a zranitelným eh, skupinám ve společnosti, právě těm skupinám, které nemají dostatečné příjmy, protože nemají zaměstnání. My musíme podpořit členské státy, aby schvalovaly různá opatření a to by bylo jedním z takovýchto opatření. Komise nemůže zde příliš jednat, i když samozřejmě tento společenský apel je značný. Já se domnívám, že tato problematika je velice komplexní. My musíme zde eh, myslet na sociální ochranu, sociální služby a právě proto v příštím roce budeme mít kampaň o aktivním stárnutí a zde budeme také toto doprovázet například otázkou celoživotního vzdělávání a také zdraví, protože největší pokrok, který můžeme udělat v oblasti životních podmínek a také v oblasti sociální inkluze starších lidí je to, že posílíme jejich účast na trhu práce a pak můžeme začít budovat další politiky. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní další otázka, ta je otázka paní Kochmerin a týká se úsporných zářivek a je na pana komisaře Ottingera. Pane komisaři, až budete hotov, prosím, můžete začít odpovídat na tu otázku. Vážená paní předsedkyně, vážená paní poslankyně Kochmerin, vážené poslankyně, vážení poslanci. Zpráva Úřadu pro životní prostředí je komisi známá a samozřejmě byla ještě jednou hluboce přeskoumána. Celá fakta jsou založená na následující záležitosti. Rozhodnutí Evropské rady z roku 2007 a v pozdější rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady pro energetiku. To znamená, že je zde Eh, že to bylo široce prodiskutováno v parlamentu i ve členských státech a komise v roce 2009 eh, vydala návrh pro eh, nařízení o ekodesignu. Zde se hovoří o postupném přechodu od konvenčních žárovek na takové, které efektivněji používají elektrický proud a tím pádem elektřinu šetří. Vycházíme z toho, že na evropském trhu pro osvětlení a pro žárovky se asi 40 miliard kWh může podařit uspořit. A to znamená náklady 5 až 10 miliard eur nákladů na elektrickou energii. Prostřednictvím směrnice jsme zavedli také různá bezpečnostní opatření, mimo jiné maximální limity pro rtuť. Na podzim září minulého roku tento maximální limit byl výrazně snížen tak, aby bylo možné ještě více minimalizovat potenciální rizika Studie Německého úřadu pro životní prostředí a poznatky z této studie nás vedly k tomu, že jsme znovu konzultovali výbor NV pro zdravotnictví životní a rizika, zdravotní rizika na základě e, veškeré dostupné literatury nám výbor doporučil toto, nebo dochází k následujícímu Eh, závěru, že je zdravotní riziko na základě rozbitých svítidel nepravděpodobné. Ale je tu jeden nedostatek. Ty studie jsou založené na dospělých. A samozřejmě musíme specificky pohlížet také na problematiku dětí. A zde ve spolupráci s Německým úřadem pro životní prostředí usilujeme o to, abychom co nejrychleji získali také příslušné poznatky týkající se dětí. Situaci tedy je sledujeme, jsme s Úřadem pro životní prostředí v úzkém kontaktu a provádíme společná měření, tak abychom eh, mohli jejich výsledky co nejrychleji vyhodnotit. Je tu samozřejmě i otázka důvěry a důvěrnosti vztahující se na všechny aktéry. My zatím neodstupujeme od postupného zavádění těchto kroků. Nicméně, pokud dospějeme k jinému závěru, budeme parlament samozřejmě informovat. Tolik tedy aktuální situace. Děkuji, eh, pane komisaři, paní Kochmerin. Děkuji vám. Vážený pane komisaři, milý pane Oettingere, to je opravdu hezké, že jste se znovu zaúkolovali vědecký výbor touto otázkou. Nicméně zůstává zde otevřená otázka, jak vysvětlit občanům Evropy, že EU nařizuje ohrožení, zdravotně ohrožení dětí. E, tam to znáte, máte, máte děti, mě i mého kolegu to trápí. Jak, máme vysvětlit, jak to máme vysvětlit? Je zde určitá hrozba, a říká se zde, proč nemůžete říci, že pro soukromé domácnosti byste to například stáhl, tento návrh? Nemohl byste to zvážit? Děkuji, pane komisaři. Já bych rád poukázal na to, že i po přechodu na nový systém budou na trhu taková svítidla a takové lampy, které vyloučí jakékoliv potenciální nebezpečí. Vaše otázka se vztahuje na kompaktní fluorescenční lampy, to znamená kompaktní svítidla. A zde chci dát na zváženou, aby naše práce s veřejností na základě směrnice od ekodesignu byla ještě širší, abychom informovali občany i o nových halogenových lampách a LED lampách. Tím bychom dosou, dosáhli obojího cílu životního prostředí a úspory energie ze směrnice a na druhou stranu bychom také vyloučili veškerá rizika. Ale my se tím ještě budeme hlouběji zabývat. Děkuji vám, pane komisaři. Pane Lightfriede, vy víte, že tady modré kartičky neplatí, ale pokusil jste se. A nyní je další otázka pana Moreze, která se týká souboru opatření k zajištění práv obětí a tato otázka je zaměřená na paní Reding. President, Mám slovo, paní předsedkyně? Ano, samozřejmě, prosím. Vy víte, že více než 30 milionů v EU EU, e, lidí v EU se říká, že se stanou obětí zločinu. Je třeba zabezpečit, aby oběti měly přístup ke svým právům a také požívali ochranu. Toto je strategická priorita pro komisi. A proto bych chtěla využít této příležitosti a chci tak také eh, říci, že jsem ráda, že paní Hughes bojuje za větší práva obětí v Evropě. Je, ona je velice odvážná a její odvaha by nám měla sloužit jako příklad pro posílení práv obětí v našich soudních systémech. My potřebujeme tuto vzájemnou důvěru a musíme uznat ochranu obětí a sice nejenom v domovských státech, státech, ale po celé Evropě. Neboť nesmíme také zapomínat na oběti, nesmějí na ně zapomínat naše soudní systémy. Proto v květnu navrhneme kom komplexní balíček týkající se obětí a týká se to podpory a pomoci obětem v průběhu soudních řízení. Jde o to, aby oběti měly stejná práva, stejné standardy ve všech zemích EU, nehledě na zemi původu. To znamená, že naše návrhy chtějí změnit přístup k obětem. My chceme také také minimalizovat rizika, že budou oběti dále trpět aby budou dále viktimizovány v průběhu soudních řízení. Z čeho se bude soubor opatření skládat? Za prvé to bude směrnice, která zřídí pro vykonatelná práva také služby pro oběti, potom také tlumočení v průběhu interview a také jde o to, aby že budou eh, vzniknou prostory na soudech tak, aby oběti mohly čekat na soudní řízení v jiných prostorách a tak dále. Také navrhnu nařízení týkající se eh, toho, aby jestliže budou ochranná opatření pro oběť v jednom členském státě, tak aby tato ochranná opatření se na oběť vztahovala i v jiných členských státech. Tento nástroj bude doplněn dalšími opatřeními v oblasti trestního práva. A také chceme zavést nelegislativní opatření a také navrhneme cestovní mapu na posílení práv oběti, tak abychom zabezpečili tato práva oběti v budoucnosti. Pane Morezi, prosím. My jsme navštívili eh, vaši kancelář, paní komisařko, v, minulých, v minulém týdnu a měli jsme s sebou hodně svědectví obětí. A proto jsme velice rádi, že má být schválen tento soubor opatření, který pomůže obětem zločinu. E, oběti zločinů a Mary Hughes nám řekli, že e, jsou rádi, že jsou navrhována opatření, ale e, oni chtějí koncentrovanou pomoc, tak, aby vznikl jakýsi podpůrný úřad, který by pomáhal obětem a také, aby by vznikly zdravotnické služby a podobně. To je žádost na vás, tak aby tento soubor byl takto zaměřen. Paní komisařko, prosím, chcete reagovat? Já zcela souhlasím s panem poslancem v oběti byly trochu v pozadí a byly nepřítomny. Podíváme-li se na procedurální práva, tak tady se díváme na, především na pachatele a vidíme, že práva pachatele jsou ošetřena což je věc, kterou samozřejmě udělat musíme, protože to je pouze potenciální pachatel. Ale na druhé straně bývají oběti viktimalizovány po druhé, když přijdou k soudu a nikdo se o ně nestará. To si myslím, že je velice nespravedlivé a to je opravdu negování práv. A to je důvod, proč tento soubor práv obětí nezmění pouze zákony, ale změní přístup, mentalitu, že všude na policejních stanicích, u soudu, v nemocnicích lidé budou požívat speciální, tedy oběti budou požívat speciální péči a nebo budou se k ním chovat jako k ostatním pacientům. A toto se bude odehrávat také přeshraničně, jestliže budou se nalézat eh, v zahraničí. Já proto spoléhám na parlamentu, že parlament pomůže komisi při schválení té, co možná nejlepší legislativy a také doufám, že tento balíček bude rychle schválen také pomocí rady. Děkuji vám. Děkuji. Další dotaz je od paní Harkin a je adresována panu komisaři Šemetovi. Týká se návrhu komise ohledně eh, společného eh, konsolidovaného základu eh, daně z příjmu právnických osob. Děkuji vám. Společný konsolidovaný základ daně z hm, příjmu právnických, právnických osob je zaměřen na to, aby se překonaly potíže na vnitřním trhu a bylo zjištěno, eh, že je zapotřebí toto řešit eh, celkově, eh, což se týká situace, kdy podniky v současné situaci mají některé potíže s konkurenceschopností, protože to jsou různé eh, vnitrostátní daňové systémy, kdy dochází ke zdvojování daní nebo přidávání dalších daní. Různé podniky musí eh, těž, eh, čelit těžkým břemenům administrativním, na se to daně, což je odrazuje od investicí a také eh, nám to stěžuje plnění strategie EU 2020. Zatím jsme se zaměřili na technickou eh, přípravu tohoto systému CCCTB. A to proto, aby ten systém byl jednodušší, snadnější a levnější pro podniky působící na vnitřním eh, trhu. A tento návrh je Eh, se dostat před komisaře 16. března, jsem přesvědčen, že finální návrh eh, velmi přispí, přispěje k lepšímu prostředí pro podniky, růst a zaměstnanost Evropské unii. Harkin. Paní Harkin. Thank you. Um, děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, pane komisaři, za vaši eh, odpověď. Doufám, že se, mi teď, že se vám teď podaří odpovědět i na další otázky. Myslíte si, že CCTB bude dobrovolné, nebo dokáže si představit eh, eh, možnost, že by došlo k možnosti, že by členské státy nemohly ovlivňovat vlastně nad nimi eh, podniky z jiných členských států, které tam spolupracují. A má jste nějakou analýzu dopadů ze strany komise ohledně toho, komu to prospěje a komu ne? Teď mám eh, na mysli finanční prospěch a jaké konkrétní nápady už máte připravené. Pane komisaři, máte slovo. To bude velice stručné ohledně toho, zda CCTB bude dobrovolné. Odpovědí je ano, bude to dobrovolný systém. A tento návrh předpokládá tedy dobrovolné, dobrovolné přistoupení eh, právnických osob eh, k využívání pravidel pro mm, příjmy právnických osob CCCTB. Co se pak týče rozhodování vnitrostátních soudů a eh, podobně při řešení různých sporů a úlohy vnitrostátních soudů, Eh, musím říci, že eh, soudy budou jednat tak, aby nepodkopali tento návrh eh, pro společný daňový základ CCCTB pro příjmy právnických osob. A toto břemeno bude rozděleno mezi pro, prodeje práci a kapitál. Takže tam budou dva komponenty u prodeje, e, které se budou týkat počtu zaměstnanců a e, odměňovaných osob, e, jejich mest. My máme dále propracovaný návrh a jsem plně přesvědčen, že ten návrh půjde ve prospěch evropských podniků, tedy právnických osob a také přepokládám, že i ve prospěch irských podniků. Děkuji, pane komisaři. Uvědomuji si, že tu jsou někteří poslanci, kteří e, přišli teprve později e, do sálu, takže netuší, k jak velkému skluzu došlo a jak se snažíme dodržet e, e, řečnickou dobu a jak přísný máme teď postup. Ehm, chci vám tedy vysvětlit, že nebudu přijímat, nemohu přijímat dodatečné otázky, kromě těch, kdo kladli eh, dotazy písemně eh, komisařům. A budeme do třetí na devět eh, probírat otázky paní Jensen, pana Papanikolau, pana Poselta, a paní Tikau, To je tedy plán, podle kterého se budeme řídit. Otázka paní Jensen ohledně výjimek z DPH pro zemědělské produkty eh, v Rumunsku. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Eh, kvůli eh, podvodům z DPH u určitých zemědělských produktů komise je v kontaktu s Rumunskem, aby stanovila ten nejlepší způsob, jak postupovat a tento problém vyřešit. Jedním z možných řešení, jak se vypořádat s tím takzvaným eh, kolotočovým podvodem v této oblasti, je eh, eh, uplatnit jiný mechanismus a to není tedy schéma zaměřená na vynětí z DPH, ale spočívá na tom, že za um, platbu DPH není zodpovědný um, osoba, která platí uh, eh, mm, DPH, ale uh, že to není ten dodavatel, ale ten uh, cílový uh, zákazník. Ten, kdo přijímá uh, produkt může následně uplatnit odpočet DPH prostřednictvím eh, daňového odpočtu. Pokud eh, to bude jinak, nebude schopen eh, tímto způsobem si odečíst DPH a proto DPH stále ještě zůstává neutrální pro daňového poplatníka a nedojde k žádnému narušení konkurenceschopnosti. Příjemce zároveň přijímá a odečítá DPH eh, a proto nepotřebujeme eh, eh, to, co zde bylo předtím, tak se nám podaří předejít těm podvodům z DPH ze strany dodavatele, protože Eh, následně bude odečítáno DPH ze strany spotřebitele, eh, který je až na konci tohoto řetězce. Eh, mohlo by dojít k rizikům dalších podniků, protože celková DPH by byla splácena, nebo teď dostávala by se zpět státu až od posledního člena tohoto řetězce. Proto se snažíme omezit tento systém jen na zemědělské produkty, kde se to týká zprostředkovatelů. V každém případě eh, toto opatření eh, se odchyluje od běžných pravidel pro DPH podle směrnice pro DPH a Rumunsko by dostalo výjimku od rady na základě této směrnice. A v této chvíli komise stále ještě zkoumá celou tuto otázku. Paní Jensen, máte slovo. Jako Děkuji, pane komisaři. Nejsem si jistá, že jsem pochopila všechny detaily, ale jistě si to budu moci ještě ověřit později. Nicméně, ta nová úprava, která vznikla proto, aby zabránila podvodu, může vést k tomu, že vznikne specifický problém pro ty výrobce, kteří pocházejí z jiné země, investovali v Rumunsku a mají tedy výdaje DPH v jiné zemi a nemohou uplatnit dopočet, odpočet DPH z příjmů v oblasti DPH v Rumunsku, protože tam žádné příjmy DPH nemají. Zabývala se komise tím, jak by bylo možné řešit tento problém týkající se výrobců z jiné země EU, kteří ovšem mají podnik v Rumunsku a v jiné zemi Evropské unie, tak aby jim nebylo bráněno v tom, aby mohli odečítat DPH v rámci svého prohlášení o deni. Uh, Obrácení daňového břemene to není nic nového. Toto se aplikuje v různých členských státech a například se to také aplikuje například e, v ETS systémech v různých členských státech. Tento systém obrácení daňového břemene e, znamená, že se DPH vybírá na konci řetězce a ne v průběhu dodavatelského řetězce. Díváme-li se na žádosti členských států, aby se aplikovalo toto obrácení břemene, tak se zabýváme jednotlivými detaily a také se zabýváme například narušením vnitřního trhu. A právě proto návrhy komise nejsou předkládány automaticky. My se e, řádně tímto zabýváme a potom předkládáme návrhy radě. Rumunskem již se zabýváme půl roku či více, tak abychom našli řešení, jak, se, jak vyřešit podvody v oblasti DPH v zemědělství. Paní předsedkyně eh, otázky na komisi měly eh, být zahájeny v půl osmé a já vás žádám, abych mohl položit také svou otázku, protože o to má zájem mnoho lidí v naší zemi. Někteří poslanci již odešli ze sálu, protože jsem jim řekla, že jejich otázka nepřijde na řadu. My jsme měli těžké odpoledne a máme také těžký večer a já již jsem již řekla, které otázky budou probrány do tři čtvrtě na devět a já chci být opravdu velice spravedlivá ke všem. A další otázka to je otázka pana Papa Nikolaje, která se týká prohlášení generálního tajemníka OECD o případné restrukturalizaci dluhu členských zemí eurozóny a postoji komise. Na to bude odpovídat pan komisař Ren. Prosím, pane komisaře, až budete připraven, máte slovo. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, komise společně s ECB a s Mezinárodním měnovým fondem e, ukončili třetí revizi programu restrukturalizace Řecka a my jsme dospěli k názoru, e, který můžeme definovat následovně. Pro Řecko udělalo další pokrok do cílení cílů a za druhé e, jsou tady ještě velké velké problémy v oblasti dosažení e, finanční e, trvalé udržitelnosti došlo ke spoždění v určitých oblastech a e, nyní se stanovují střednědobé cíle. Velké reformy ještě čekají na uskutečnění tak, aby bylo dosaženo ekonomické obnovy. Konzolidace bude dále podpořena také odvážným programem privatizace, jak to řekl pan Papandreou. Vláda řekla, že hodlá urychlit program privatizace a hodlá dosáhnout 50, nejenom 50 eh, miliard euro A toto se týká také zvýšení eh, hrubého domácího důchodu. Eh, ekonomika v Řecku by měla být účinnější a také podpoří vyšší investice. Z tohoto důvodu eh, vláda hodlá postoupit v privatizaci a také hodla opravdu tyto ctižádostivé cíle uskutečnit. Hodla také využít tohoto programu na zlepšení zájmu investorů. Proto proto my hodláme také v tomto programu stát po boku řecké vlády. v roce, rok 2011 je rozhodující rok pro Řecko tak, aby obnovilo Řecko svou důvěryhodnost. Toto je předpoklad pro Řecko, aby se dostalo k finančním prostředkům v budoucích letech. Eh, Řecko hodlá splnit v tomto roce tyto cíle a Řecko by také mělo dosáhnout velkého úspěchu ve strukturálních reformách, tak aby se obnovila jak důvěra eh, řeckých občanů, tak i investorů. Na závěr tedy chci říci, že je třeba eh, splnit fiskální cíle a je také eh, třeba restrukturalizovat dluhy na straně Řecka. Děkuji, pane Pama. Nikola, chcete se vyjádřit? Paní... Loni vzniklo memorandum s Řeckem a tam šlo o to, že úvěry mají být splaceny za tři a půl roku a není jste navrhl, že se to má posunout o sedm let, tak to znamená, že se zpočátku něco špatně vypočítalo. A jako Smundis nyní ještě snižuje kredibilitu Řecka někam na úroveň Angoly. A co má nyní Řecko udělat? Stačí, když se všechno bude protahovat? A nebo se má snížit úroková sazba, o tom jste také hovořil, a nebo se má znovu vyjednat memorandum o porozumění, a nebo jak to vypadá s eurobuškami, nebo nějaké jiná opatření. Co má Řecko ještě všechno udělat, pane komisaři? Děkuji. Nejdůležitější je, aby byly splněny cíle fiskální konsolidace a aby byly provedeny rozhodným způsobem také veškeré reformy. Já již jsem řekl, že je zásadní, aby Řecko se vydalo na cestu privatizace, což pomůže snížit dluhy. Dále je důležité, abychom se také zabývali trvale udržitelnou dluhu, eh, trvale udržitelnou situací dluhu a já také eh, návrhnu, abychom se zabývali veškerými půjčkami a úvěry. A nyní přejdeme k otázce pana Poslta. Toto je fraška a je to technická záležitost. E, otázky na komisi měly být od půl se, osmé do půl deváté. Někdo rozhodl, že to bude úplně jinak. My máme nyní firskou krizi a pan Mitchell a další kolegové jsme měli otázky na komisi. A kdo rozhodl? Kdo rozhodl, že budeme mít jenom 20 že 20-minutová debata se stala 8-minutovou debatou. Já jsem chtěla nyní také toto vyjasnit. Já chci říci, že se mi to také nelíbí. Já tady velice nerada sedím v těchto okolnostech a také e, mě netěší, že musím zklamat mnoho poslanců. A vy toto musíte adresovat především e, předsedům politických skupin, protože e, předsedové politických politických skupin stanovují harmonogram a téměř nikdy nemáme dostatek času na otázky na komisi či na radu. Toto je neuspokojivý stav. Já již jsem toto řekla předtím a já vás také žádám, abyste se spojili se svými předsedy eh, skupin, protože já také musím toto řešit, když jsem zde v předsednickém křesle a nemohu nic dělat. Kdo rozhodl, že eh, pan komisař Ren může odpovídat pouze na jednu otázku. Pan Mitchell měl další otázku a další kolega měl další otázku na pana Rena. Jak to, že mohly být kladeny otázky eh, jiným komisařům? A já nyní dávám možnost otázce, která je eh, adresována panu komisaři de Grovi. A já vím, že pan komisař Ren je velice vstřícný a já jsem přesvědčena, že eh, až opustí pan komisař Ren tak, sál, tak s vámi bude hovořit. Já jsem si přečetl tyto otázky, to byly 23, 24, 25. Já eh, bych si býval představil, že pan komisař tyto tři otázky sloučí. A vždy je tomu totiž tak, že nemáme dost dostatek času na zodpovězení těchto otázek. Já tedy žádám pana komisaře, abychom zahájili, abychom řešili tyto otázky na začátku dalšího zasedání. Potom tady máme ještě otázku pana Boselta, paní Tykau a vaše tři otázky ti by, bý, ty by bývaly byly poslední, kdybychom postupovali rychleji. Ale je opravdu nyní pro mě složité, aby přišel na řadu i pan posel. To je skutečnost. Já se omlouvám, já jsem rozlobená, ale to je situace, ve které se nalézáme a vidíme, že se to stává neustále a opravdu tato situace není uspokojivá. Já bych eh, nyní chtěla přejít k od otázce, která bude dnes večer poslední. Bohužel se tady vyskytly tyto vnitřní potíže. Thank you, Madam Chair. Uh, the global financial and economic Globální finanční ekonomická krize negativně ovlivnila bilaterální obchod mezi EU a, a zeměmi východního partnerství. Celkový obchod mezi EU a šesti zeměmi východního partnerství klesl od roku 2008 do roku 2010 o 20 Je třeba e, připomenout, že e, finanční krize začala e, když už zde byla ekonomická krize a summit v roce 2009 se tím za, zabýval. Už při prvních schůzkách multilaterální platformy jsme o tom hovořili. Východní partnerství bylo prostě příliš mladé a trpělo tedy eh, negativním dopadem finančně ekonomické krize. Co se týče úlohy synergie pro Černé moře, eh, na obchod s EU, můžeme říci, že byl, ne, že byl zanedbatelný, protože tato synergie je konána v rámci regionální spolupráce, není to obchodní dohoda. E, Jižní Kavkaz a jeho země nehrály jako skupina žádnou zvláštní úlohu v rozvoji obchodu mezi EU a výcho- zeměmi východního partnerství. V přípravě dalších vyjednávání na bilaterální Eh, oblast volného obchodu eh, s, Rum, mm, s Gruzí a Arménií, zatímco eh, mm, obchodní ustanovení partnerství a dohody o spolupráci a partnerství se nyní připravují a posilují s Azerbajdžánem. Pan posud. Děkuji vám za tuto precizní odpověď. Chci se krátce zeptat, Domníváte se, že to je intenzivní obchodování s Jižním Kavkazem tím, že se bude snižovat také jejich vnitřní napětí a také s ohledem na energetickou politiku? Thank you, Commissioner. Uh, uh, thank you very much. Uh, Děkuji vám. Jak už jsem o tom začal hovořit, pracujeme na hluboké a komplexní zóně volného obchodu a předkládáme tedy klíčová doporučení zmíněným zemím, tak abychom mohli nastartovat vyjednávání o takovéto dohodě a podobná dohoda bude vyžadovat e, další pokrok ze strany těchto zemí. E, tyto země tedy musí splnit své úkoly a oni se o to usilovně snaží, alespoň tedy některé. A to tedy e, se nám pak podaří zintenzivnit e, obchodní výměnu. Děkuji vám, pane komisaři. Pane Kroli, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem opravdu čekala až do konce, než jsem vás tedy přerušil. E, k tomu, co řekli kolegové, chtěl bych, aby se zaznamenalo, že toto je další snižování klíčových zdrojů pro Eh, poslance zde v Evropském parlamentu. Dostáváme se do situace, kdy nemáme příležitost promluvit, ale myslím, že to není jen chyba eh, hlavních představitelů politických skupin, protože to všechno se předkládá eh, předsedovi a ten, kdo zde sedí před vámi, může reagovat na vývoj v sále. Takže Možná vy a jako předsednictvo a místopředsedové byste se mohli dohodnout na tom, že toto oddělení, tedy tento oddíl našeho času, dotazů na e, e, komisaře, může pokračovat, e, pokud je to nezbytné a může přetáhnout. A bylo by to opravdu dobré probrat na předsednictvu parlamentu. Děkuji vám, pane Kroli, a budu tam hovořit s vedoucími politických skupin, protože Eh, to je opravdu problém na konferenci předsedů, kde předsedové eh, politických skupin předkládají příliš mnoho materiálu na program plenárního zasedání eh, v době předcházející dotazům na komisaře a máte pravdu v tom, že je třeba zajistit, aby poslanci v době, kdy jim může odpovídat rada či komise, tak aby tento čas skutečně byl dodržen a zachován poslancům a můžu vás ujistit, že zítra o tom budu hovořit. Paní Tykau. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vy už jste říkala, že moje otázka dnes večer bude projednaná. Byla to otázka směřovaná na pana komisaře Dechichta. Pochopila jsem, že pan komisař odešel. Já jsem zde čekala, že se dozvím odpověď na svoji otázku. Domnívám se, že zde nebyl respektován postup, respektují se pravidla, nechápu, co se stalo. Chtěla jsem, aby vaše otázka byla zodpovězena, ale řekla jsem, že máme nedostatek času a že musíme skončit ve tři čtvrtě na devět a to bylo před vaší otázkou. Mě opravdu netěší tato situace, do které jsme se dostali, ale nemohla jsem udělat více, abychom probrali eh, více otázek. Já jsem také nepovolila dodatečné otázky, ale omlouvám se, že jsme nedospěli až k vaší otázce. Všechny otázky, které nebyly zodpovězeny, budou zodpovězeny písemně písemně a nyní přerušuji schůzi do 21. hodiny.